Ne. A právě proto bychom naši politiku měli reformovat, abychom udělali více právě pro tyto prodemokratické síly v těchto zemích. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Sokolovi. Omlouvá se předsedkyně panu Halickému z EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená vysoká představitelko, ano, východní partnerství bylo úspěšné a některé státy mají problémy, některé státy předstírají, že implementují reformy, ale to nemůže bránit zásadní spolupráci eh, s místní komunitou, s podnikateli, se všemi, kteří chtějí dosáhnout změny. Já pocházím z rodiny, která byla hluboce rozdělená, rozdělená válkou a eh, Někteří z mých příbuzných jsou občany zmíněných zemích a teprve v poslední době máme možnost se vzájemně scházet díky bezvízovému režimu. A Eh, mezilidské vztahy, mladí lidé, Erasmus+, plus, to jsou hmatatelné eh, kroky, které mění naše společnosti. Nesmíme být lhostejní k tomu, co si zaslouží kritiku, ale zároveň si musíme uvědomit, že zde jde o tři země, u nichž musíme změnit strategii. Eh, protože právě tyto země se dívají na nás s nadějí do budoucna. A oni na nás spoléhají. I přes problémy, které tam jsou, i které my máme zde zmíněnými zeměmi, bychom to neměli vzdát. Děkuji a dávám slovo paní Gill. Vážená paní předsedkyně, chci, vážená paní vysoká představitelko, chci poděkovat za spolupráci za posledních pět let a chci zdůraznit, eh, že skutečně vám musím popřát vše nejlepší eh, tom, co podniknete do budoucna. V našem sousedství je důvod k obavám. A myslím si, že signály z Kišiněva Eh, nám dělají starost z hlediska eh, demokracie a právního státu. A někdo by řekl, že komise byla možná naivní tím, že umožnila eh, dohodu, která vedla k takové zvláštní koalici se současným prezidentem, ale zároveň slyšíme, jak lidé v Gruzii volají po demokratičtějším systému a spravedlivých volbách a zároveň tam jsou demonstrace potlačovány slzným eh, plynem a v Baku. Eh, předák opozice byl zadržen, zatčen a byl dokonce mučen v té vazbě policejní co se děje v těch zemích. To je rostoucí trend vůči k tomu, že e, to jde spíše k autoritářství a demokracie je stále křehčí. A možná naše příliš měkká politika, opatrnická politika nepřináší výsledky, které si přejeme. Jakou radu byste dala svým nástupcům při hledání nové strategie? Děkuji. Pan Basesku. Pan Basescu by si přál položit otázku. It's a blue card. Once a blue card. Do you accept it? Sorry, Just no. don't go away. Přijímáte modrou kartu od pana Basesku? Nepřijímáte. Dobrá. Akkor megadom a szót Getta képviselőtársunknak. V tomto případě dám slovo panu Getovi Záriňu. Prosím, máte slovo. Mikrofon. to byla nutnost a povinnost zároveň, protože my jako Evropa, my jsme eh, nabídli členství zemím východní střední Evropy a museli jsme takto nabídnout i partnerství východním zemím, které má své úspěchy, své slabiny, ale deset let eh, poté, je jasná jedna věc. V našem východním partnerství jsme zapomněli na Rusko a konkrétně tedy my jsme nechtěli ho tam mít, protože to je problematická země. Ano, takže mm, teď eh, musíme napravit eh, tuto mm, eh, politickou slabost a snažit se uzavřít nové dohody s Ruskem, spolupráce a Ehm, to bude, nové dohody o spolupráci, to bude strašně těžké a úplně nejisté, ale musíme se pokusit o toto, protože Ruská federace, to je eh, druhá polovina kontinentu, je to největší země na světě, je to země, eh, eh, která je tedy na kolenou, ale má velké schopnosti, jak škodit. Děkuji a nyní dám slovo paní Tomašič za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie již řadu let rozvíjí pozitivní vztahy se svými sousedy. Jak důležitý je takovýto přístup a kolik potenciálu skrývá, jsme viděli během migrační krize. Dobré vztahy se sousedy a kvalitní politické a hospodářské vztahy zvýšily odolnost těchto zemí během krize. Na východ od nás leží některé země, s kterými rozvíjíme dobré vztahy v rámci východního partnerství, ale ještě musí ujít dlouhou cestu, než se stanou stabilními partnery. Některých těchto partnerů ještě panuje válka a jiní zase prožívají transformaci, která je stále ještě bolestivá. Tyto země jsou pro nás důležité i v souvislosti s postojem vůči Rusku. Je v evropském zájmu, aby se tyto země vyvíjely směrem k fungujícím demokraciím, kde panuje právní stát a je volný trh. Myslím, že se tam vysplatí investovat. Paní Tomašič, pana Sokol vám chce položit eh, otázku, přijímáte? Prosím, pane Sokole, máte slovo. Děkuji vám. Paní Tomašič, mám velkou radost z toho, že chválíte zahraniční politiku EU. Jste tady pro společná řešení a vidíte zde společné zájmy. Když vyjdu z toho, co jste řekla, myslíte si, že se mají postílit kompetence EU v zahraniční politice, tak aby EU mohla vystupovat silněji i vůči těmto zemím? Děkuji, máte 30 vteřin na odpověď. Děkuji vám. Samozřejmě se domnívám, že Evropská unie by měla posílit tyto vazby, ale to v souznění s členskými státy. Neměl by rozhodovat jenom Brusel, ale všechny státy. Děkuji a nyní dám slovo paní Basesku za EPP. A to je pan Basesku. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zmínit dvě země východního partnerství, Ukrajinu a Moldavskou republiku. Ukrajina je země, která byla eh, velice jaksi poškozena Ruskou federací, přišla o Krym a o východ svého území. Ne, jsou zablokovány i přístavy na Černém moři. A proč? Poněvadž Ruská federace ne, nemůže akceptovat, nechce akceptovat to, že tato země se orientuje na Evropskou unii. Proto, aby Ukrajina zůstala nerozdělena, tak je třeba jí podporovat a pomáhat. A pokud bychom neaplikovali Steinmeierův plán, tak to by byla chyba, protože bychom mohli přijít o integritu Ukrajiny, protože po, po federalizaci dojde k referendu a poté k deklaraci, neza, o, k neza, deklaraci o nezávislosti. To je prostě ruská technika vůči Krymu. A Moldavská republika, bohužel, paní Maja Sandu, Mm, ta se eh, ocitla v situaci, že již nemohla zůstat v čele země a to je takový paradox. V podstatě to, eh, ta, to jsou dvě proevropské země, kde eh, byly, kde nastoupily. tady třeba v Moldavsku pod panem Dodonem nastoupila velice autoritativní vláda a většinu ale má eh, opozice, takže i ta by měla plnit své úkoly a měla by převzít moc v zemi a měla by přeorientovat toto zemi směrem na východ. Děkuji a nyní pan Vitanov za socialisty. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní vysoká představitelko. Politika EU vůči našim východním sousedům. Představuje politiku vysoké priority a současně politiku, která bývá přehlížena vzhledem k problematice těchto zemí a problematickým vztahům s EU. Častěji zmiňujeme zdroje a jejich potenciál pro evropské trhy, spíše než bychom zmiňovali geopolitický význam tohoto regionu. A přitom tento region je regionem, o něž soutěží Evropa a Eurázie. A my proto musíme zrevidovat své úspěchy v této oblasti a zároveň musíme prokázat větší a výraznější závazek za EU při stanovování priorit vůči tě, tomto regionu. Jinak riskujeme, že se ty země dostanou do sféry zájmu někoho jiného. Děkuji a dám slovo paní Strugariu z Renew. Děkuji mnohokrát. Tady jsme si vyslechli velmi přímé prohlášení náhrada eh, pro evropské vlády v eh, Moldavsku. Eh, tady nám nepomůže toto dávat do služby oligarchům. A důležité je si uvědomit, mm, aby si ti, kteří se snažili si zachovat místo v parlamentu a za tu cenu raději se od odklonili od Evropské unie. Já si myslím, že je důležité stanovit přísné podmínky, pokud chceme nabídnout makrofinanční podporu a je potřeba vysvětlit občanům, proč se stanoví tyto poznámky, podmínky, proč jsou tyto podmínky tak přísné. Eh, tak aby eh, protireformní vláda změnila svůj diskurs eh, a dokud se ta situace nezmění, nesmí Evropa podporovat, ale sam nesmí financovat. Je potřeba, aby bylo možné podpořit skutečně reformní snahy. Děkuji a dám slovo panu Čarneckému za EKR paní předsedající paní vysoká představitel. vážená paní předsedkyně vážená vysoká představitelko východní partnerství je významným nástrojem. Možná, že jsme do tohoto nástroje kdysi vkládali větší naděje, než jaké se zrealizovaly, ale tento nástroj jistě představuje most k východu a můžeme těch šest zemí rozdělit do tří skupin. Na jedné straně, řekněme, ty vzorné žáky, jak o nich hovořil pan Halický, Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. Potom jsou zde dvě země, které podepsaly dohodu s Ruskem, to je Arménie a Bělorusko. A potom máme Azerbajžán, který nelze zařadit do žádné z těchto dvou kategorií. Neměli bychom zapomínat na žádnou z těchto šesti zemí a neměli bychom se obracet v zády k Armenii a Bělorusku, protože pak se tyto země vydají do náruče Ruska. Pokud se nějaká země projevuje jako neutrální, tak je nutné to také ocenit a apeluji na otevřenost. Děkuji, paní Žovko. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat paní místopředsedkyni a vysoké představitelce za odvedenou práci při propagaci východního partnerství. Protože toto je opravdu významný nástroj míru, usmíření a spolupráce s EU společně s Výborem pro zahraniční záležitosti a s dalšími kolegy, kteří usilovně pracují usilovně ve prospěch eh, občanů těchto zemí. Chápeme, že evropské hodnoty jsou jediné hodnoty, které transformují tyto země a zlepší jejich situaci. A nadále na tom budeme pracovat. Podporuji to, co zde řekl pan kolega Kobilius. Zaměření na ty tři země, u kterých doufáme, že se dostanou na tu správnou cestu. Eh, poskytli jsme jim bezvízový styk Eh, možnosti pro mladé lidi. Poskytli jsme jim takovéto okénko příležitosti, aby viděli, jak eh, může EU přispět zlepšení situace jejich společnosti a já doufám, že Evropský parlament a nová komise v tomto bude pokračovat a bude v no-, tom mít našeho velkého spojence. Děkuji. SAD má slovo pan Miller. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní Mogherini. Zkušenost z deseti let východního partnerství eh, ospravedlňuje nutnost pokračovat v něm. Pan Šikorský byl u zrodu této myšlenky, ale musíme teď reagovat na nové výzvy, nová dilemata. Hlavní problém je Eh, model partnerství, který spočívá v ekonomické integraci a méně v politické integraci mezi partnerskou zemí a EU. Na druhé straně eh, tyto země zůstávají na úrovni předvstupní. Ve stávající formě eh, je to vlastně taková alternativa členství v EU, ale musíme po deseti letech přijmout rozhodnutí, protože zachovat stávající model to asi ne, nikam nepovede. Já si myslím, že východní partneři by měli dostat jasný signál o tom, jaká bude jejich budoucnost v EU. Děkuji. pod, podpredsednice. Pan Sokol. Děkuji vám, paní předsedkyně. Připomínáme si 10 let východního partnerství a můžeme říct, že tento program byl úspěšný. Samozřejmě nebylo to snadné, protože Eurázie je oblast, kde se střetávají různé geopolitické zájmy. A zjišťujeme, že 75 energetických zdrojů je právě zde a Rusko a Čína tam sledují svoje zájmy a EU musí definovat svoje zájmy v této oblasti a v tomto ohledu jsme zaznamenali pokrok. Nicméně v jednotlivých zemích také dochází k určitému zhoršování situace v souvislosti s demokracií a lidskými právy. Nefunguje vše úplně tak, jak jsme doufali, že bude fungovat. Jak by se měla EU dále chovat? Měli bychom vystupovat jednotně. Není možné, aby se aby podkopala věrohodnost EU prostřednictvím jednotlivých partikulárních zájmů jednotlivých členských států. Takže zde důležitý jednotný postoj EU, abychom byli jasným aktérem na globální úrovni. Za druhé, musíme být otevření a transparentní na základě našich vlastních zájmů a s touto otevřeností Musíme také jít vstříc daným zemím. A za třetí, EU musí realizovat svoje sliby. Protože pokud nebudou uznány dosažené výsledky z daných zemí, tak si myslím, že se může mnohé ztratit a tyto země se dále nebudou chtít přibližovat k EU. Dovolte mi také podtrhnout, že nikdo není nějak skvělý, protože je um, příliš orientován na západ, ale musí se to projevit v činech a sice respektem k těm normám a standardům, které hájí EU, to znamená právní stát, ochrana základních práv a podobně. Děkuji paní Beňová za socialisty a demokraty. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Morgerini za její práci, angažovanost, ale dovolte, abych se obrátila na novou komisi a na jednotlivé členské státy, aby byli důslední a zodpovědní. Nemůžeme připustit, abychom eh, Eh, za ně brali odpovědnost. A je špatné, že jsme zastavili eh, procesy s Makedonií a Albánií, protože Makedonie přijala obrovské rozhodnutí a takže my jsme je teď demotivovali a musíme si uvědomit, to je i demotivující pro naše východní partnery. Pro Evropskou unii eh, je stabilita nutná a tedy kvůli stabilitě, prosperitě, kvůli bezpečnosti tady v Evropské unii. Spolupráce s našimi východními partnery je obrovskou příležitostí, jak rozšiřovat evropské myšlenky. Přístupová jednání a mezinárodní spolupráce směrem na východ slouží jako nástroj rozšiřování hodnot, které chceme, aby ve, svět, ve světě převládly. Ukrajina, Moldavsko, Eh, Arménie by neměly být zklamávány našimi negativními postoji. Děkuji, ano. Eh, má slovo pan Duda. Bardzo děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych říci, že jsem velmi spokojen s postupem zemí východního partnerství. Ukrajina, Gruzie, Moldavska. Integrací. Kteří směřují k další integraci do Evropské unie. Jsem toho názoru, že Unie musí vyslat jasný signál, že oceňuje úsilí a odhodlání těchto zemí. Podporuje iniciativu vypracování strategie na rok 2020, která nabízí konkrétní dlouhodobé nástroje podpory dalších reform a investic. Cesta k evropské integraci není jednoduchá. My v Polsku si to pamatujeme a o to více si ceníme úsilí našich eh, východních sousedů a chceme je podporovat. Chtěl bych se konkrétně zmínit o reformách na Ukrajině. Blahopřeji novým eh, úřadům k tomu, s jakou eh, odvahou a odhodláním realizují změny, které očekává jak ukrajinská společnost, tak i partneři z Unie. Boj proti korupci, reforma soudnictví, a efektivní správa úřadů, to je skutečná výzva. Také postup decentralizace a posilování občanské společnosti jsou klíčové pro rozvoj ukrajinské demokracie. Chtěl bych také zdůraznit, jak důležité jsou široké konzultace, zapojení všech partnerů, včetně občanské společnosti, na všech úrovních realizace změn. Má to zásadní význam jak pro sociální implementaci, akceptaci sociální trvanlivost reform,

paní předsedající az előre jelentkezett hozzászólók elfogytak van még időnk azonnali hozzászólásra. máme určitý čas na každý aj. Jsou tu čtyři kolegové, uzavírám seznam přispěvatelů, tedy řečníků v rámci každý aj. A jako první mi pan Děkuji. Köszönöm szépen. Uh paní předsedající reakce a vývoj který nastal. paní předsedkyně reakce a vývoj který nastal na balkánu poté co evropská rada odmítla zahájit eh, diskuzi o vstupu Severní Makedonie a Albánie do Evropské unie svědčí o tom, že Evropská unie nemůže hazardovat s přátelstvím a dobrými vztahy se sousedními zeměmi. Jinak geopoliticky ztrácí a její místo velmi rády zaujmí, zaujmou jiné možnosti, napří, mocnosti, například Rusko, Čína anebo Irán. Proto je dobře, že Evropská unie i nadále upevňuje své vztahy i se zeměmi na východ od ní, a to na různých úrovních. Je to ve prospěch našeho lidu i lidu těchto zemí. Pro politiku východního sousedství je klíčovým slovem diferenciace. To znamená, že musíme odlišovat mezi jednotlivými zeměmi s některými máme už dohodu o přidružení, s jinými máme nějaké obchodní vztahy, ale v každém případě musíme usilovat o to, aby tyto vztahy šly do hloubky a byly v náš prospěch i v oblasti energetiky, dopravy, v oblasti výměny studentů či kultury. Ukrajina, Moldavsko, Azerbajdžán, Gruzie Všichni musí mít eh, místo v naší politice a myslím si, že jim můžeme pomoci v jejich reformě soudnictví nebo i v dalších oblastech. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE pan Balas. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, paní Mogherinové, vy jste vlastně říkala, řekla, že my své aktivity nemíříme proti nikomu, ale Připustíte, že americké a evropské mm, angažmá na Ukrajině eh, toto nesplňuje? Eh, nemyslíte si, že třeba eh, zasahování Ameriky do Kanady nebo do Mexika nebo Evropa eh, by měla pracovat mírovým způsobem s Ruskem, že evropský projekt je projekt mírový. A myslím, že by mělo skutečně smysl eh, rozšiřovat mírovou spolupráci s Ruskem a angažovat v tomto také eh, země mezi EU a Ruskem. Evropa stupňuje militarizaci místo, aby odzbrojovala. Proč nespolupracujeme s Ruskem a nezrušíme sankce? Eh, paní Mogherini, eh, vím, že jsme se moc nikdy na něčem neshodli. Ano, děkuji. Pan Čuvodaru za socialisty a demokraty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když tento, toto partnerství je největším úspěchem v této oblasti plných deseti let. Já jsem z Jaše z Rumunska a myslím, že to, co já, že, že Rumunsko eh, s Republikou Moldova je skvělý případ přezraniční eh, spolupráce ve zdravotní péči. Jsou to 200, je to 200 projektů a mohou se k tomu přidat i další. A, a eh, občané v, v Rumunsku a v Moldově by chtěli mít stejné standardy, například to právě, aby nebyl roaming a tak dále. A já myslím, že tímto partnerstvím můžeme posílit ehm, důvěru v evropské instituce. Targu Moreš, Jaš Kišinau, tam bychom chtěli postavit eh, dálnici, která by eh, zlepšila eh, dopravní situaci, čili nejde jen o geopolitiku. Nejdůležitější jsou lidé. A možná to budou uh, eh, za dalších deset let občané Evropské unie. Děkuji a ještě poslední bude uh, eh, vod Ward za socialisty a uh, demokraty. Návštěva Olega Sencova v Evropském parlamentu, který dostal Sacharovu cenu z roku 2018 za svobodu myšlení, Eh, nám připomněl, že eh, Ukrajinci platí každý den vysokou cenu za to, že snaží uchránit eh, teritoriální celistvost své země. Podle odhadu agentur pro lidská práva se odhaduje, že více než 13 tisíc lidí už bylo nuceno opustit Donbas. My podporujeme demokracii a já jsem hrdá na to, že tento parlament podporuje Ukrajinu a její aspiraci přiblížit se evropské rodině. Eh, my jsme eh, měli projekt pro kulturní výměnu eh, s Ukrajinou a mně se tedy podařilo tam být a skutečně jsem ochozená tou zemí. Eh, Rusko způsobilo v minulosti obrovské ztráty a škody Ukrajině a pokračuje v tom i dnes. A myslím, že je čím dál tím důležitější skutečně nabídnout pomoc Ukrajině a to všestranou. Děkuji. A nyní dávám slovo eh, paní Mogherini. Na pět minut, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já myslím, že tato debata eh, znovu ukázala, jak relevantní je parlamentní práce v souvislosti s našimi zahraničními partnerstvími. Netýká se to jenom východního partnerství, ale také dalších podobných projektů. Já věřím, že země toho východního partnerství, všech šest těchto zemí, zejména v oblasti parlamentní a práce s občanskou společností, že tady byla odvedena velká práce a mm, ten přínos je nezměrný. Já mohu pouze říci to, že e, toto zasedání je poměrně, poměrně e, neobvyklé, poněvadž já se tady nemohu zavázat k žádným budoucím krokům. To vlastně už bude věcí pro mého následovníka na tomto postu, ale já e, jsem přesvědčena, že to, co bylo zahájeno před deseti lety a pokračovali jsme v tom celou dobu, to znamená prohlubování spolupráce s šesticí těchto našich východních partnerů, že toto bude nadále posilováno a já vím jistě, že budeme moci nadále spolehat také na vaši podporu, tak jak jsem se na něho mohla spolehat já počítat tedy s vašimi eh, eh, radami, s vaší pra, prací. Eh, mnozí tady z vás projevili iniciativu a pomohli mi a také kritizovali, že ne všichni se na to dívají stejně. To je vlastně pozitivní věc na demokracii, ale přesto můžeme na jiných věcech spolupracovat. Já jsem přesvědčena, že eh, také nadále budou moci Rada, parlament i komise zpracovat na eh, tomto východním partnerství. Takže já vám ještě jednou děkuji za pět let podpory a eh, těším se na to, že to bude pokračovat, ale jak už jsem řekla, já tady dnes ještě tady zůstanu po zbytek večera, možná i zítra. Děkuji. A tím se dobíráme ke konci této rozpravy vývoji oblasti východního partnerství. Děkuji vám za účast a dalším bodem je prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Izraeli a Palestině, včetně osad. Máte znovu slovo, paní Mogherini, děkuji. Dovolte mi začít takovou osobní vzpomínkou, možná anekdotou. Když jsem se ujala své funkce před pěti lety a pár týdny, tak má první návštěva mimo Evropskou unii směřovala do Izraele a Palestiny, včetně návštěvy Gazy. A tehdy jsem prohlásila, že jsem přesvědčená, že řešení dvou státní tedy by mohlo být dosaženo v průběhu mého mandátu. Já jsem eh, tento cíl měla neustále na mysli po celou tuto dobu a v určité okamžiky se zdálo, že se přibližuje jeho naplnění, ale víme, jaká je dnes situace. To neznamená, že by ta perspektiva nebyla, že už by nebyla platná. Je to otázka politické vůle a politických podmínek ale je zřejmé, že kdybych dnes zavítala na stejná místa, tak bych nemohla, tak bych stěží mohla si, že jsem přesvědčena, že lze dosáhnout řešení v nadcházejících eh, měsících eh, nebo dokonce i letech. Samotná idea dvojstátního řešení se stala terčem útoku Eh, jako nikdy předtím ze strany mnoha států. Ale dvoustátní řešení nadále existuje a nadále zůstává nejlepším a nejrealističtějším řešením a šancí pro mír a bezpečnost v celém regionu. Je to principiální a zároveň pragmatická pozice. Nikdo, a to vůbec nikdo, nepředložil důvěryhodnou alternativu dvoustátnímu řešení. Mnoho argumentů je proti, ale nikdo nevyjádřil něco, co by nahradilo eh, tento cíl z realistického hlediska. A jakýkoliv plán, který není ukotven v mezinárodním právu a také, k tomu chci připojit, v, který není podložen aspiracemi lidu Palestiny a Izraele, eh, tak jakýkoliv takovýto plán, který není v tom ukotven, selže. Čili je to otázka mezinárodního práva, spravedlnosti, demokracie, právního státu, ale je to také otázka realistického přístupu. Letos jsme pracovali naplno, aby eh, na, na této perspektivě dvou států a tato práce pokračuje i nyní, i v těchto stížených okolnostech, nebo obzvlášť v těchto těžkých okolnostech, protože někdy máme takový dojem, že někteří naši přátelé v systému OSN v arabském světě, v Africe i jinde, že, že ty hlasy, eh, tedy eh, moudré hlasy a realistické hlasy, musí být více slyšet. A když teď tato perspektiva poněkud bledla, tak eh, my jsme se snažili udržet tempo naší práce, veškerou naší silou. To vysvětluje naší pozici ke všem nedávným událostem. Nejprve k osadám. Vždy jsme měli za to, že změny hranic lze rozhodnout pouze prostřednictvím přímého vyjednávání mezi stranami na základě hranic před rokem, před rokem 1967. A osady na palestinském území jsou nelegální podle mezinárodního práva. Představují překážku míru a eh, ohrožují eh, také samotné dvoustátní řešení. A kromě toho aktivita eh, z sídlení eh, v, ve východním Jeruzalému rovněž ohrožuje eh, situaci a my jsme to, toto často opakovali nedávno před vlastně týdnem. A mm, říkáte, že máme hovořit jedním hlasem, ale i nadále je tohle jednotná pozice Evropské unie. Naše pozice je také stejná, co se týče bezpečnosti Izraele. Pálit rakety na civilní populaci Izraele, to je nepřijatelné. A jsme vděční Egyptu za diplomatické úsilí, eh, které zastavilo poslední eskalaci. A ještě jednou opakuji, Izrael má právo na bezpečnost. Izraelci mají právo na bezpečnost. Ale jsme rovněž přesvědčeni, že bezpečnost bude udržitelná a reálná pouze tehdy, když bude založena na míru a na dvoustátním řešení. Jak víte, také jsme se konstantně snažili u, ulevit utrpení obyvatel Gazy. Poskytnout jim podporu ve prospěch eh, nemocnic, škol a dalších Gaze. Ale tato krize je samozřejmě politická a žádá si tudíž politické řešení. E, blokáda musí skončit a přechody musí být znovu otevřeny. Kromě toho je také jasné, že Gaza je součástí budoucího palestinského státu a že palestinci sami musí najít jednotu nad rámec svých omezení. Víme, že stávající, e, stávající politické vyhlídky jsou nejisté v Palestině i v Izraeli Diskuze mezi palestinskými frakcemi zatím nevedly k podstatnému jednání. Prezident Abbas oznámil, že stanoví datum a voleb, ale na izraelské straně je stále zablokovaná politická situace a může to vést dokonce bezprecedentní situaci, kdy bude za jeden rok již, eh, kdy budou za jeden rok již třetí volby. Takže Eh, já eh, tvrdím, že je možné vrátit se k jednacímu stolu. Dokonce i teď, eh, pět let po té mé první návštěvě v Palestině a Izraeli, že toto je cíl a že to je realisticky dosažitelné. Já jsem dokonce přesvědčena, že je to jediný mm, dosaži, jediné dosažitelné realistické řešení tohoto konfliktu. A já osobně jsem rovněž přesvědčena, že ze všech těch krizí středovýchodního regionu tato je možná nejsnadněji vyřešitelná konkrétním způsobem. Ovšem, za předpokladu, a to je samozřejmě složité, že se najde politická vůle mezi stranami a také mm, v rámci mezinárodního společenství. Bez silného politického závazku mír nebude. A to opět z obou stran a také mezinárodního společenství. Za Evropskou unii jsme od jak živa byli připraveni podporovat, povzbuzovat provázet veškerá úsilí o zvýšení míru a bezpečnosti a nalezení dlouhodobého řešení. Děkuji, Děkuji vám, paní Mogherini. A nyní řečníci za politické skupiny. Jako první pan López Isturiz White za EPP. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Chci využít této příležitosti k tomu, abych vám poděkoval za těchto pět let eh, upřímné výměny názoru s vámi. To, co říkáte o Palestině a Izraeli, potvrzuje má slova, i mé přesvědčení o tom, že to byla ta nejhorší, nejsložitější věc, se kterou jste se musela vyrovnat. Já vás plně podporuji, souhlasím s mnohými z vašich slov a to je věc, která se nevyřeší okamžitě, ale všichni z různých úhlů pohledu se snažíme účastnit, podílet na tom, aby byla stabilita a řešení nejen tohoto hrozného konfliktu, který už roky ničí celý region, ale nejen tento region, ale i Evropu a zbytek světa. Blahopřeji paní před, místo předsedkyně k odvedené práci. Chci jasně říci, že Izrael je strategickým partnerem, máme společné hodnoty, společnou historii. Evropská unie i Izrael jsme demokracií a snažíme se podporovat v celém světě své principy a svou vizi světa, který bude respektovat eh, právo ostatních eh, národů. Všichni víme, jak to začalo, všichni víme ty rakety, které eh, byly vypuštěny z pásmo gazy. Čekali jsme, že to bude eskalovat, jsme rádi, že se to nějakým způsobem zastavilo. Já vždycky mám trochu pocit, že my jsme takovou ozvěnou toho, co říkají američané. Bylo by dobré, kdyby Evropská unie začala jednat sama v této věci. Já si myslím, že pokud to uděláme, tak můžeme přispět k dialogu a svým způsobem přispět k míru. Já si myslím, že je důležité nenechat se unášet eh, tweety a prohlášením. Je důležité, abychom pracovali, aby sem přišli členové NESET, jak jsem žádal, na plénum do Štrasburku, aby probíhaly i schůzky na výkonné úrovni, aby sem přijeli ministři, protože ty schůzky byly přerušeny, tak ať pokračují. A potom ta práce, kterou můžeme udělat my, třeba označování těch produktů v těch eh, oblastech osad, to já si myslím, že to je velká chyba. My musíme dále spolupracovat s Izraelem, s Palestinou a pomoci rozvoji regionu. Myslím si, že je nutné vyvinout ten úsilí od větší přiblížení, aby ta celá oblast eh, více prosperovala, tím můžeme pomoci s tímto skoncovat. Kolegové z extrémní levice už se smějí, no však už se vás vyslechneme. Já nechci nikoho urážet, nechci se do nikoho pouštět. Já si myslím, že společně s Palestinci a Izraelci může Evropská unie pomoci k tomu přiblížení. Já jsem se ve svém projevu nezmínil o Palestině z hlediska toho, že bych na ní útočil. Uvidíme, co řeknou kolegové. Děkuji a nyní má slovo paní Piry. Vážená vysoká představitelko kolegové, eh, opravdu máme velké obavy eh, z posledních eh, výroků ze strany Spojených států. Minister zahraničí Pompeo Mm, před pár dny ohlásil eh, obrat v americké politice vůči politice osídlování. Eh, jasně se vyjádřil proti čtyřem ženevským konvencím, rezolucím eh, Rady bezpečnosti OSN a také rozhodnutí Mezinárodního soudu. Izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a Izrael má povinnost zastavit veškeré osídlování jakožto okupační moc. Pompeos, Pompeova prohlášení eh, je dalším eh, projevem eh, bezpojímečné podpory izraelskému režimu a na to navzdory okupaci Golanských výšin a dalších. Místo toho, abychom dosáhli toho takzvaného dílu eh, století, eh, sáhraděli k eskalaci situace. Prezident Trump musí pochopit, eh, že Střední východ není jeho zahraničně politické hřiště. Je to domov, kde žijí miliony Izraelců a Palestinců, kteří se den za dnem snaží dosáhnout míru západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, tak jak to nyní popisují američané, podchopávají naději pro jakékoliv řešení. A v tomto duchu také podporujeme nedávné rozhodnutí Evropského, eh, Evropského soudu o označování produktů z příslušných oblastí Izraele. Děkuji a nyní pan Waltmans eh, za Renew. Děkuji, paní předsedající, paní vysoká představitelko. Dovolte, abych začal poděkováním. My jsme mnohokrát absolvovali debatu za posledních pět let a často se dokonalo velice pozdě v noci. A většina debat, které proběhly o Izraele a Palestině, tak eh, ty byly vždycky velice eh, důležité, poněvadž eh, zájem o tuto problematiku nás neopouští. Od roku 2017 bylo zde vybudováno 12 000 nových bytů a a na západním břehu Jordánu to byly další. A částečně také za peníze evropských daňových poplatníků. Tady je třeba skutečně usilovat o řešení eh, dvou států, ne pouze jednoho státu, kde nebude místo pro Palestince. Toto nemůžeme akceptovat. My potřebujeme politickou vůli, kde je třeba respektovat eh, právní stát a další pravidla mezinárodního eh, společenství. Takže Evropa by měla pokračovat v boji <clears throat> o řešení v podobě dvou států. To podle mě je to jediné možné řešení. Ehm, a jelikož toto je pravděpodobně jedna z vašich posledních debat, eh, tak eh, já bych chtěla, aby se toto dostalo také eh, vašemu nástupci v této funkci, že skutečně jsme pro řešení dvou států a proti řešení, které prosazuje Trump. Musíme respektovat mezinárodní právo. A já bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za odvednou práci a přeji vám eh, úspěch. Děkuji. A na kolega, kolegyně O'Sullivan za zelené. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Trumpova administrativa přistoupila eh, k uznání osad na západním břehu. A to je jen jedna z řady znepokojivých zásahů které ohrožují, že zruší a zničí jakoukoliv šanci na mír. Spojené státy se tak znovu vyřadily ze zásad mezinárodního práva, podpořili ty, kdo v podstatě se snaží zajistit, aby jakýkoliv budoucí palestinský stát v budoucnu byl neživota schopný. A není, jsou různé názory samozřejmě na eh, tento konflikt to chápu, ale myslím, že je to společné přání nalezení trvalého eh, mírového řešení. A každý krok směrem okupaci a anexi je krokem od stabilní dvoustátní dohody. Co to předpokládá v Evropské unii? Víme, že Spojené státy nebudou spolehlivým partnerem, dokud tam bude stávající administrativa. Proto Evropská unie je nyní vedoucí silou na podporu udržitelného řešení pro tento region. A je také ochotná být jakýmsi spravedlivým brokerem mezi oběma stranami. Také jde o to, jak můžeme eh, ovlivnit situaci. Já nepodporuji eh, to bloko, eh, tu, tu blokádu tedy um, ty sankce v rámci BDS, ale neprosazuje také obcházení mezinárodního práva. Podpořil se návrh zákona, který, který má z, zakázat um, dovoz eh, produktů z okupovaných území k nám. A um, tím bychom se přihlásili k ženevským umluvám. Moment, momentálně to zboží, které je eh, produkováno na západním břehu, se dováží v podstatě v rámci dohody s Izraelem. Um, ale ta přitom nepokrývá toto území. Jak je to možné? Jak je to přípustné? Děkuji. Nyní má slovo pan Fest za ID. Děkuji, paní předsedající, vážená paní Mogherini. Vy říkáte, že nejlepším řešením a nejudržitelnějším je řešení dvou států. Ale pravý opak je pravdou. Dva státy, to je výraz politického bezvědomí a ztrátu pro realitu. Eh, jeden z těch států by se měl skládat z údolí řeky Jordán a pásma Gazy. Povede to k míru těžko eh, Máme už eh, to zkušenost s tím, že například byla výměna území eh, vyloučena a eh, Hamas, jakmile dostane území, bude provozovat vyhánění Izraelců. Takže Hamasu a Fatahu nejde o západní břeh Jordánu ani o Gázu, jde o Haifu, Tel Aviv a také o Jeruzalém. Vážená paní Bukerny, hovoříte o politické vůli, která je nezbytná k tomu, aby tento problém byl vyřešen. Prosím, vemte na vědomí, že na straně palestinského vedení eh, tato vůle k řešení není a asi ani nebude. A proto vaše politika, politika dvou států je naprosto špatně. Děkuji. Děkuji a další je na řadě pan kolega Ralsen za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Paní vysoká představitelko, prohlášení pana ministra Spojených států bylo mohutně komentováno i ve sdělovacích prostředcích ale je pravda, že je obtížné vyřešit tento konflikt, že tyto osady tam prostě jsou. My jsme slyšeli různá prohlášení z historického a právního hlediska. Má Izrael určitá práva na tato území. Nejsou to okupovaná území, jsou to území, která jsou v konfliktu, které jsou předmětem konfliktu a pouze u jednacího stolu je možno nalézt řešení. Chtěl jsem také navázat na to, co zde zaznělo ohledně tohoto prohlášení Spojených států Zabraňme eskalaci, spíše investujme do opatření, která přispějí k tomu, abychom se přiblížili mírovému řešení pro tato území. A proto vás vyzývám k tomu, abyste skoncovali s tou přímou podporou terorismu. Zazněla zde nedávná prohlášení a rozhodnutí Nizozemská. Také jsou zde platby UNRA, pokud jde o přijímání uprchlíků. Já si myslím, že bychom měli spíše podporovat eh, pozici vůdci Iránu, který se hrává hroznou roli v tomto regionu. Děkuji, slovo má pan Pineda. Děkuji. Ze všeho nejdříve chci paní Mogherini popřát eh, nebo poděkovat za to prohlášení, které zde pronesla pokud jde o to prohlášení ministra Spojených států, pokud jde o ty osady na palestinském okupovaném území. Já ji chci poblahopřát k té rychlé reakci a také k té náplni této reakce. Myslím si, že to byla důležitá tečka za jejím mandátem. Jsem přesvědčen, že toto bude pokračovat i s vaším nástupcem, panem Borelem. Chci jenom říci, že paní Mogherini, i když tyto deklarace, tato prohlášení byly vždycky nutné a mají hodnotu, protože se staví proti tomu, že Izrael neustále pošlapává lidská práva a mezinárodní právo, tak musíme říci, že ten jejich dopad, dopad těchto prohlášení byl velmi omezený. Palestinský národ ustoupil a 78 svého území postoupil okupující mocnosti s tím, že za těch, na těch 22 zbývajících procentech území vznikne palestinský stát. Nicméně Izrael od první chvíle tyto podepsané dohody přestal plnit a přestal plnit také rezoluce OSN i mezinárodní právo, zatímco Palestina vyčerpávajícím způsobem splnila všechny své eh, závazky. Co dělá Izrael? Systematicky bombarduje civilní obyvatelstvo v Gaze. Před 10-12 dny poslední útok také protože má nějaký problém, tak začne bombardovat eh, pásmo gazy. Také je blokuje. Já vás žádám, abychom eh, přešli od slov činům musíme uznat palestinský stát. Evropská unie musí uznat palestinský stát a podpořit členské státy v tom, aby to také udělali. A musíme. Řečník je přerušen. A nyní vás prosím, abyste skutečně dodrželi řečnický čas. Abyste respektovali všechny své kolegy. Nepřekračujte řečnickou dobu. Kolega Forman za nezařazené. Paní předsedkyně, děkuji. Je leží, že izraelské osady jsou nelegální. Ano, jsou sporné, ale nelegální to ne. Budoucí hranice Izraele pocházejí z dohody s Andrémo z roku 1920, potvrzeno v roce 1922. A žádný, eh, žádná další mezinárodní dohoda to nezrušila a západní břeh je součástí Izraele podle této dohody. Nikdy to nebyl samostatný stát. Když Britové odešli, v roce 1948 vypukla válka, Jordánsko zabralo část, ale tato anexe nebyla nikdy uznána. Takže když Izrael znovu získal kontrolu na svým území v obrané šestidenní válce v roce 67, tak eh, nepřekročil žádnou mezinárodní hranici. Takže ti, kdo říkají, že jsou ty osady nelegální, naprosto dezinterpretují článek 49 Ženevské úmluvy. Před dvěma týdny Evropská unie schválila zákon, jímž jsou eh, židovské podniky na západním břehu um, povinné označovat zboží jinak než nežidovské. To nám připomíná jednu velmi nešťastnou éru evropské historie. Evropská unie by se měla stydět za opakování toho mýtu o nelegálnosti, i když to není ničím právně podložené. Někdo eh, jednou řekl, že když dokola opakujete lež, tak lidé tomu nakonec uvěří. A víte, kdo to řekl? No a teď je eh, na čase, abychom se posunuli, protože mír přijde teprve, když bude založen na pravdě. Ano, tím jsme skončili řeč, se z řečníky ze skupiny a nyní za EPP paní Zovko. Děkuji, paní předsedkyně. Paní vysoká představitelko, vysoká představitelko, děkuji za úvodní slova. Já doufám, že skutečně budeme mít udržitelný dlouhodobý mír mezi Izraelem a Palestinou. Dalo by se to snadno udělat, kdybychom